A proto vám chci poděkovat a poblahopřát vám k tomu eh, tímto horizontem vyšleme silný signál těm, kteří vyjednávají víceletý finanční rámec. A naší společní úlohou je bránit a obhájit proto velký rozpočet. To bude velká výzva, přátelé, a počítám s vámi, že se s vámi podaří zabezpečit, že v rámci horizontu bude zahájen největší výzkumný projekt v dějinách, ale že bude také přinášet velký užitek naš našim občanům. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane komisaři, a teď si vyslechneme eh, za výbor DEFE paní Sanchez Caldenty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mm, eh, naše zkušenost byla vyjádřena v rámci těch, kteří hovořili přede mnou. Eh, chceme eh, sloužit veřejnosti, eh, ale musíme si uvědomit, pro koho budeme zkoumat, pro koho budeme dávat peníze inovacím. Ale jaký byl, jaká byla ta skandální blokáž, ta blokace? E, a když se podíváme na takové výzvy, kterým čelíme, klimatické změny, e, pracovní příležitosti, nerovnost, Horizont Evropa stroskotá, protože umožní milionové investice v rámci soukromých projektů. Zase tady bude na prvním místě profit, zisk. A protože je to moje poslední eh, řeč eh, jak z titulu europoslankyně. Dovolte, abych poděkovala eh, soudružkám a studům, kteří mě prováděli. Chci poděkovat Chorchovi, Aně, Davidovi mm, a všem ze strany Podemos. Děkuji vám všem. Děkuji. Děkuji a za výbor pro rozpočet má slovo pan Torvalds na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Ve výboru pro rozpočet eh, Práce probíhá velice dlouhově často, neboť se jedná o komplexní struktury a ne vždy je to transparentní. Když se jedná o rozpočtu Evropské unie, pak je třeba používat slova a termíny, které právě použil pan Moraes pro občany to pak zní jako španělské vesnice. Je to pro ně taková velká černá díra, do které padají všechny peníze. Ale um, jsou zde i jisté výhody. Bylo se řečeno, že potřebujeme pouze 20 miliard, že eh, takto získáme výhodu a najednou se dokážeme sjednotit, mít stejný názor. Nebylo až tak eh, těžké ostatní přesvědčit o tom, že ty peníze skutečně potřebujeme. Za 10 či 20 let budu svým vnukům nebo eh, jejich dětem vyprávět o tom, co dědeček všechno dělal v Evropském parlamentu, že eh, dokázal zajistit 180 miliard pro důležitou výzkumnou práci. Děkuji. Nyní paní Dlabajová na jednu minutu. Grazie, prezidente. Eh, vážený pane komisaři, vážení kolegové, v dnešním rychle se globalizujícím světě je zásadní zaměřit se na výsledky budoucího výzkumu a inovací v Evropské unii

stimați colegi programul orizont uh, eh, Toto bude nejambicioznější výzkumný eh, eh, vědecko-výzkumný program na světě. Chtěl bych poděkovat všem zpravodajům rumunskému předsednictví za skvělou práci odvedenou a i jako zpravodaj za výbor Envy eh, je mi ctí, že návrhy eh, na prioritizaci eh, výzkumu a vývoje v oblasti rakoviny tak tento návrh byl schválen také radou. 85 celého rozpočtu programu 120 miliard se zaměří na klimatické změny. To eh, bylo také doporučení eh, výboru pro životní prostředí. Také vítám podporu eh, kolegů na navýšení rozpočtu na zdraví ze 7,7 na 9,2 miliard eur, což nám umožní potýkat se s velkými výzvami v oblasti zdravotnictví nebo zdraví. Velká řešení v oblasti onkologie určitě budou životně důležitá pro budoucí generace, vzhledem k tomu, že máme každý rok 35 tisíc nových případů rakoviny na Evropě. Děkuji a nyní za výbor pro dopravu bude hovořit paní Virkunen. Děkuji za výbor pro dopravu. Já chci poděkovat všem vyjednavačům za skvělou eh, práci na dobré zprávě. Z pohledu výboru pro dopravu jsou tady tři důležité faktory. Za prvé musíme především eh, výzkum a eh, další opatření podporovat silněji i na úrovni EU a na národní úrovni. To, čeho jsme teď dosáhli eh, o těch, o eh, těch 120 miliard, to je dobrý cíl. Eh, Potom konkurenceschopnost za druhé. Eh, musíme eh, být schopni se potýkat s globálními výzvami, musíme eh, více investovat do výzkumu a vývoje produktů. Za další musíme zdůrazněvat klimatické cíle, zejména odstraňování uhlíku a digitalizaci. To jsou ty nejdůležitější oblasti, do kterých musíme investovat. Eh, za třetí, eh, je dobré, že se říká, eh, že mm, pro dopravu nebyl žádný klaster separátně, ale je třeba spolupracovat napříč odvětvími, tak aby digitalizace se dala použít napříč různými odvětvími. Děkuji pan Van Nistelrooy za výboj pro regionální rozvoj. Děkuji vám, pane předsedo a vážení zpravodajové. Tohle je průlom. Po 15 eh, letech práce v Rigi i eh, v ITRE eh, můžeme teď regionální fondy flexibilněji nasazovat na rozšíření horizontálních projektů bez státní podpory. Můžeme to eh, škálovat po jednotlivých eh, státech a vidím tady nové eh, Airbusy. Regionální fondy mohou být takové prostory pro regionální navýšení o méně o 5%, alespoň to, to je bezvadné. Potom eh, ta neviditelnost. Eh, eh, Velká Británie chce být výzkumnou zemí číslo jedna, ale my se budeme snažit fungovat jinak. My budeme jinak komunikovat, ne neviditelně ať eh, hvězdy svítí eh, díky tomu, eh, že uživatele budou dobře vědět, co, čeho se dosáhlo. Závěrem říci, chci říci, že mi bylo ctí zde pracovat a také sledovat tím, jak se peníze budou dávat na ten evropský výzkumný rámec. Děkuji všem. Agricultura, prego. Pan pro zemědělství. puhemies. Horisontti Eurooppa ohjelma on onnistuessaan. Děkuji vám. Pane předsedo, program Horizont má mimořádný význam, zejména pro posilování konkurenceschopnosti v Evropě. Potřebujeme takové odvážné programy, s jejichž pomocí Eh, Evropa bude eh, na stejné výši očí jako USA a Čína. Eh, já bych ráda, aby to prospělo i využívání přírodních zdrojů. 10 miliard má a to je ohromný význam. To co mm, je třeba investovat do, les, do výzkumu lesů, moří, abychom omezili používání fosilních paliv. Musíme také zabezpečit dlouhodobou energetickou bezpečnost. A také se musíme pokusit vymítit chudobu a hlad. Co se týče rozpočtu, v prosinci se povedou vyjednávání v rámci balíčku víceletém finančním a rámci a je důležité. Děkuji vám mnohokrát a nyní má slovo paní kolegyně Rodríguez. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Programa Horizont Evropa je zásadním nástrojem při vytváření pracovních míst a ekonomického růstu. Také posiluje zapojení malých a středních podniků. A je to takovou pobídkou pro partnerství mezi Evropskou unii a dalšími třetími zeměmi. Eh, bude podporovat mladé talenty, mladé vědce a posílí tak možnosti vědeckého výzkumu my bychom tímto způsobem měli zabránit uniku mozku. Co se týče eh, vědeckého technologického rozvoje v různých regionech, tady je potřeba, abychom měli eh, vyváženější geografickou inkluzi, zejména co se týče velice odlehlých regionů a regionů, které jsou méně rozvinuté. Tady je důležité dát eh, pro vědu dostatek prostředků a ty prostředky by se měly po Unii rozdělovat spravedlivějším způsobem. Musíme takto podporovat vytváření znalostí, lepších technologií a také zásadních vědeckých eh, opatření v rámci základního výzkumu a také v rámci výzkumu aplikovaného. Takto vytváříme nové formy zkušeností a znalostí a budeme vyvíjet naše společnosti. Je důležité, aby země, které mají eh, politicky vedoucí postavení, věřili v to, že věda slouží osvícené a kritické společnosti. Děkuji mnohokrát. A nyní za, to bylo konec vystoupení za odpovídající výbory a nyní za jednotlivé frakce pan Buzek na jednu minutu 30, prosím. Děkuji, pane předsedající. Eh, pan komisař má samozřejmě pravdu. Eh, Hovorili jsme o tom, eh, že je třeba ten program naplnit ambiciozně co nejlépe a také rychle. Ale proč je to důležité, eh, ta rychlost? Eh, chceme, aby eh, peníze například na sociální inovace, na péči nad, o seniory v mm, telemedicíny prostě šli co nejrychleji do našich univerzit, v malých a středních podniků, do a tak dále. Tady zavádíme určitou misi v tomto eh, programovém rámci. To je nový přístup a děkuji a gratuluji, pane komisaři. Díky tomu lidé eh, lépe pochopí, co to znamená město bez emisí, válka s rakovinou. Všechny ty úmysly jsou eh, pochopitelné pro lidi a o to nám šlo. Je důležité, aby Evropská rada pro inovace, kterou zavádí tento program, měla v budoucnosti eh, stejný eh, mm, úspěch jako Evropský institut pro inovace eh, a technologie. Nezapomínáme totiž na stará řešení, ve kterých je třeba pokračovat. A také je důležité, že tady rozšiřujeme ten program v mezích možností Eh, speciálními eh, finančními prostředky eh, o země, které dnes nemají prospěch z toho programu. Země jako Polsko, to je důležité, abychom mohli využít celého potenciálu Evropské unie, čili blahopřeji pane komisařovi, rumunskému předsednictví a také kolegyním a kolegům z Evropského parlamentu. Opravdu skvělý kus práce, dámy a pánové. Děkuji vám. Děkuji a za socialisty a demokraty prosím pan Cabezon Ruiz na minutu. Gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Domnívám se, že Horizont Evropa se rodí s vizemi toho, co potřebuje sociální a ekonomický pokrok. Excelentnost. Já jsem také předložila žádost o studii na, na sociální dopad a nejenom na hospodářský dopad, tak, abychom nevytvářeli další nerovnosti. Potřebujeme rovnost pohlaví. Evropa potřebuje také ženy i ve výzkumu. A proto je třeba, aby tady existovala rozpočtová poliška právě pro rovnost pohlaví. Důležité také je zapojit všechny regiony, eh, abychom posílili zdraví, lidské zdraví, kreativní průmysl a také vědeckou diplomaci ale důležité jsou v tomto ohledu malé a středně velké podniky, aby se zlepšila konkurenceschopnost Evropské unie. Proto dovolte, abych poděkovala celému týmu komise i Evropského parlamentu, kteří umožnili vznik tohoto projektu, který bude integrovat Evropu. Děkuji mnohokrát a nyní eh, pan poslanec Tošenovský za KR minutu 30. Čený pane předsedo, pane komisaři, v prvé řadě chci poděkovat oběma zpravodajům Danu Nikovi a Krišánu Illerovi za obrovské nasazení a skvělou spolupráci s námi, stínovými zpravodaji

Už jsme eh, mnohokrát hovořili o devátém rámcovém programu. Zítra o něm budeme hlasovat. Bude to klíčové hlasování. Při prvním čtení, eh, pokud eh, schválíme Horizon Europe, tak zajistíme kontinuitu pro vědce a inovativní podnikatele v Evropě. Chci využít tuto příležitost, abychom, abych uvedla, jak jedinečné je to hlasování, které nás čeká společně s Radou a komisí v eh, parlamentu eh, jsme dosáhli nepředstavitelného eh, a dosáhli jsme trialogu. Zatímco u Horizontu 2020 jsme vyjednávali 18 měsíců u Horizontu Europe, to trvalo jenom 4 měsíce necelé. Eh, děkuji eh, za eh, konstruktivní spolupráci mezi třemi institucemi. Zvlášť si poděkovat komisaři Carlosi Moedasovi a jeho celému týmu za to, že nás podporovali během těchto vyjednávání. Vedle toho chci poděkovat vyjednavačům za rumunské předsednictví. Rumunské předsednictví je silným příkladem toho, jak menší státy mohou sehrát důležitou roli v Evropě v zájmu evropských občanů, eh, v zájmu o budoucnosti výzkumu a inovací, eh, chci v nadcházejícím eh, volebním období podporovat 120 miliard eur, ale v mezičase si myslím, že mm, nejdřív musíme schválit tuto důležitou dohodu. Děkuji, pan Matias, za dvě e minutu. Paní Matias, děkuji, pane předsedo. Já bych také nejdříve ráda poděkovala zpravodajům zprávu přistoupili k tomu velice dobře, velice dobře do, zapojili do textu návrhy různých eh, parlamentních frakcí. Líbí se mi tak, jak vyjednávali s komisí a to. A proto se nám podařilo dospět eh, k dohodě, kterou máme. Já si myslím, že je to velice inkluzivní, že to je spravedlivé a že tady máme dobrou spolupráci mezi výzkumníky a že to podpoří inovace. A také vím, že uh, Potřebujeme samozřejmě i základní výzkum, zde jsou inovace, ale inovace také musí být ve společenských vědách. My jsme se dostali ke kompromisu, je to kompromis, to znamená, že to není perfektní. Každý z nás by samozřejmě tam ještě měl v tom kompromisu rád ještě jiné věci, které jsou pro nás zásadní, ale je to kompromis. Já velice hovořím ve prostě společenských věcí, které jsou také důležité. A chci, aby samozřejmě věda byla spravedlivější v tom smyslu, co se týče financování a Rovněž samozřejmě bychom měli podporovat vědu, která se zabývá bojem s změny klimatu. Ale zároveň musím říct, že si myslím, že tento program je velice dobrý. Je to asi to nejlepší, co momentálně Evropa má. A já si myslím, kdo mě zná, tak chápe význam tohoto tvrzení. A na závěr chci říci, že velká část odpovědných osob, eh, těch, kteří byli během vyjednávání, eh, byli, myslím, velice semknutí a my přesně víme, kdo to byl. Děkuji a nyní Pan Dalunde za zelené na minutu 30. Pane předsedo, děkuji. Pane komisaři, vážení kolegové, před 50 lety Neil Armstrong položil svou nohu na měsíc. Rok 1969 byl velkým krokem pro lidstvo, ale zároveň výsledek vizionářské eh, politiky výzkumu. Naše generace musí pomáhat také výzkumu. Zítra budeme hlasovat o horizontu Evropa. K tomu jsme vedli intenzivní jednání a já chci poděkovat kolegům i komisi za dobrou spolupráci. Program Horizont Evropa umožňuje mm, lépe postupovat v boji proti změnám klimatu 420 e, milionů mm, se poskytnou pro trvale udržitelnou mobilitu a zelený průmysl. Teď začíná zelená změna. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A za skupinu e, FDD má slovo pan Damato na dvě minuty. Paní Damato, pardon, děkuji, pane předsedo. Spravodajka Jové umožnili, eh, že jsme dospěli k vyváženosti zprávy, protože jsme chtěli se soustředit zejména na změnu klimatu, Chtěli jsme dosáhnout spolupráce mezi vědci a chtěli jsme zaručit, aby existoval podpora nejenom pro univerzity a výzkumní, výzkumná střediska, ale i pro malé a středně velké podniky. Jsme však zklamáni, protože nebylo umožněno získat volný přístup k údajům a datům a nejsme spokojeni s marginální relevancí určitých druhů výzkumu. A to jsou opatření týkající se konkurenceschopnosti. Tady se jedná o zdraví, bezpečnost, o pomoc v případě přírodních katastrof, ale hovoří se také o průmyslu, energii a mobilitě o využívání přírodních zdrojů, o lepší ochraně životního prostředí. To vše je třeba zlepšit. Program Horizont musí být ukončen v příštím období, ale to, co bylo učiněno teď, znamenalo položit základ těm nejdůležitějším prvkům, abychom mohli zlepšit i výzkum ve zdravotnictví. A teď má slovo pan Kelly. Eh, Děkuji, pane předsedající. Eh, já jsem nesmírně rád, že po tvrdých vyjednáváních naši zpravodajové eh, dosáhli eh, dohody o programu Horizon Europe a blahopřeji kolegům Hellerovi a Annike Nice a blahopřeji i vám, pane komisaři Moedasi, kteří jsem si myslel, že Hmm, nakonec eh, eh, přesvědčíte všechny v parlamentu eh, díky svému nadšení. Tohle naváže tenhle program na výsledky našich nedávných programů, jako byl Horizont 2020 a sedmý rámcový program a, a pomůže nám tvořit pracovní místa, zejména v oblasti výroby potravin, obnovitelných energií a, a, a tak dále. A Eh, určitě eh, tady eh, mm, se budeme moci dostat do vedoucích pozicí v řadě oblastí. Je tady zemědělství a výroba potravin. Vytváření dostatečně mm, zdravých potravin teď i v budoucnosti v Evropě i globálně tím, že bude mít extrémní nedostatek zdrojů pro měnu trhu a náročné spotřebitele, to si vyžádá inovace a rozvoj. Horizon eh, zajistí, aby naš eh, budoucí výroba potravin byla konkurenceschopná, udržitelná a chránila životní prostředí a eh, respektovala různé potřeby. Vítám také silnou podporu klimatické akci a výzkumu rakoviny. Tohle je fantastický výsledek pro Evropský parlament. Těším se, až na proto zítra budu hlasovat a Mm, určitě eh, v Evropa eh, bude v čele do budoucna. Děkuji a teď paní to je Patricie na minutu. Eh, Děkuji. Dohoda na programu Horizont Evropa je pro evropské občany jistě dobrá zpráva. Máme lepší program, jednodušší program a doufujeme i účinnější program pro výzkum, což má i sociální dopady inovace eh, budou podpořeny. A právě kapitola o inovacích eh, za té většíme eh, jistě zejména k panu komisařovi Moedašovi a kolegovi Kabesonovi. Věřím, že výzkumný program je velkým úspěchem Evropské unie. Zde se projevuje, že jednota, že v jednotě je síla. Můžeme se společně věnovat komplexním tématům a nemusíme se rozdrobovat do jednotlivých témat. Jsem velice potěšena eh, za to, že v novém programu bude také podpora pro malé a střední podniky. Pro mě je velice důležité, aby právě i tyto podniky i nadále měly eh, nárok na podporu i v tom novém horizontu 2023 odboj 21 až 27. Zdraví to je také důležité pro občany a Eh, ochrana klimatu. Dnes jsme si vyslechli Gretu Thunbergovou a já si myslím, že budoucnost mladým můžeme zajistit pouze v případě, že budeme šetřit eh, například s půdou a s dalšími přírodní poklady a budeme zvládat výzvy klimatických změn. Děkuji pan Knasnodebský na jednu minutu. paní Děkuji, eh, pane předsedající. Blahopřeji zpravodajům k dosažení dohody v, o programu Horizont určitě stojí eh, za blahopřání, eh, protože eh, na začátku posty parlamentu a rady byly tak si vzdálené. Spravodaj celkem opodstatněně nebo principiálně zdůrazňoval význam odstranění té propasti ve vědeckém výzkumu v Evropě a myslím si, eh, že eh, rozšíření eh, spolupráce jako Advancing Europe nestačilo a obávám se, že ve skutečnosti, že se to přímo nepromítne. Mohli byste, mohla byste se přestat bavit? Já se omlouvám, paní, pane předsedo, mohl byste upozornit kolegyni? Pane předsedo, mohl byste, prosím, požádat tu kolegyni, protože tady rušíte. Děkuji. Já se obávám, že ve skutečnosti eh, se to přímo nepromítne do eh, účasti na misích spolupráce, protože eh, je to, je, není tady vazba mezi horizontálními a vertikálními mm, programy a do budoucna to widening No tak eh, takovým řešením by eh, spíše bylo zapsat tam procentuální politický cíl do rozpočtu těch programů Horizon Europe, eh, které by Eh, jasně ukázalo účast jednotlivých eh, zemí v tomto eh, programu. Také to i u MSP. Takové řešení by garantovalo, že při implementaci toho programu by Evropská komise musela použít mechanismy, kterými by dosáhla takový cíl. Děkuji, pan Tamburano, na dvě minuty. Děkuji vám pane předsedající. Eh, děkuji eh, kolegům za ty výsledky, kterých jsme dosáhli. Jsme docela eh, spokojeni s těmi 35% týkajícími se klimatických změn pozornost malým a středním podnikům a mm, kulturním prioritám a tak dále, ale dnes na konci volebního období chci tady přijít s politickou reflexí. Lidská civilizace vždycky mm, od prvního do mm, od eh, prvních eh, hodin eh, byla svázána s technologickým pokrokem, s pluhem a vždycky to vedlo k zlepšení. Sumeřané začaly zavlažovat půdu a zvýšilo to ale salinitu té půdy a už nebyla tak plodná, takže průmyslová revoluce Eh, založená na uhlí eh, přinesla rozvoj, ale díky, nim, díky tomu eh, byla města také méně zdravá. Podívejte se také na hromadnou dopravu. Dneska se všechno točí kolem v digitalizace. To, co se dá dnes udělat, mohla být před několika lety jenom science fiction, ale jsou tady zase vedlejší škody, fake news, dezinformace, a, a zneužívání dat jako v Číně. Nevíme, eh, co bude ještě možné eh, díky umělé inteligenci. Takže je eh, asi zřejmé, že prevence je lepší než v, mm, v likvidace škod. Musíme být obezřetnější, opatrnější, je třeba vazeb mezi eh, politickými eh, eh, činiteli a vědci. Je třeba zajistit lidskou důstojnost a stabilní ekosystémy, abychom do budoucna jsme byli schopni <clears throat> zajistit stabilitu. Všechno musíme brát s, se zemkem soli. Nemůžeme vzát jenom to, co nám dala příroda. Samozřejmě pořád budeme mít analogové eh, slovo, eh, je třeba v zdravém těle zdravý duch. Eh, děkuji. A teď paní Kudrická na minutu 30. Pane předsedající, v dnešních obtížných dobách věda musí mít silný hlas, musí budovat eh, mosty na vzdory eh, eh, v rozdílům ve prospěch moudré společné Evropy, která svůj prospěch buduje na poznání a ne na stereotypech a populismu. Já věřím, že taková Evropa nám dává sílu. Ve stávajících vědeckých programech bylo to pnutí na mapách Evropy velice hluboké. Staré členské země dostávaly 90 90 Evrop- eh, eh, rozpočtu a Nová unii 13 jenom 5 Horizont eh, Europe tohle chce zmenšit tu propast. Ne, nemusíme tady mít Evropu více rychlostní inovací. Eh, eh, ten eh, nový mm, rozpočet na zlepšení vědecké dokonalace v jednotlivých zemích, kde zatím není. Tady potřebujeme programy, které podporují vědce bez ohledu na zemi původu. Spravedlivé mm, odměny podporujeme, ale dáváme také evropský signál, že evropská věda bude silná jenom, když Evropa bude fungovat společně. To je velký krok. Když jsme byli v sedmém rámcovém programu, tak otevírání věnování se talentům z eh, středu a východu Evropy. To bylo něco nového, nepochopitelného. Teď eh, v 2020 tom už eh, je opravdová, opravdový rozpočet, ale s jedním procentem se to nepodařilo. Ale Horizont Evropa přichází s reálnými šancemi, aby nejlepší univerzity ze střední a východní Evropy nemuseli pouštět své věce do zahraničí. Máme nástroje na to, jak je udržet doma. Děkujeme panu komisaři komisaři i zpravodajům eh, a, a v eh, rumunskému předsednictví. Nic ale nestane samo od sebe. Obracím se proto eh, na politiky i na představitele nové unijní třináctky. Nečekajte s reformami, modernizujte univerzity, využívejte příležitosti, abyste se připravili na konkurenci o evropské granty v nové perspektivě. Nedovolte, aby vám Evropa utekla a jste v ní třeba. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo paní Nibler na minutu 30. Prosím, respektujte čas. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisaři, vážení zástupce rady. Klíčem pro úspěšnou budoucnost je investovat do výzkumu a inovací. Dovolte, abych nejprve velice srdečně poděkovala. Byl to skutečně mamutí úloha, obrovský výkon našich zpravodajů. Nejprve vám poděkuji, pane Nike, pane Elorovi, ostatním stínovým zpravodajům panu komisaři. Je skutečně úžasné, že 120 miliard má být uvolněno pro to, aby tyto peníze byly investovány do výzkumu a inovací. Myslím si, že pan Mojdaš právem Eh, upozornil na tu úžasnou průlomovou fotografii černé díry. Já jsem byla v Níchově a zažila jsem, co se děje v oblasti inovací a výzkumu u stavebních strojů, aby člověk pracoval tak, že bude chránit životní prostředí. Viděla jsem ohromná inovativní řešení a proto je důležité, abychom pomocí tohoto programu posílili naši průmyslovou základnu v Evropě a abychom také mysleli na lidi v našich zemích, abychom potírali ty velké nemoci, zejména Alzheimera a rakovinu. Jsem opravdu šťastná, velkolepý výkon, když doufejme sem knutě, odhlasujeme zítra tento program, tak jistě vyšleme důležitý signál pro Evropu pro příští roky. Investice do výzkumu, inovace do, naš, do excelentnosti, do našich vynikajících hlav, které všichni máme. To je správná cesta. Děkuji všem, kteří se zasadili o vznik tohoto programu. Děkuji a nyní má slovo pan Gambus na minutu 30. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Toto je můj poslední projev jako europoslanec na plenární zasedání a jsem vděčný, že to může být právě u příležitosti schvalování nového programu Horizont Evropa, eh, který je tak důležitý. Eh, Horizont definuje tři velké priority klíčové pro zaručení lepší budoucnosti příštím generacím. Boj proti klimatickým změnám, digitální hospodářství a zdraví. Dnes jsme eh, slyšeli ta emocionální slova Grety Thunberg na zasedání výboru Envy. A často jsme to slyšeli a opakovali v tomto eh, plenárním sále. Eh, jednat proti klimatickým změnám je nezbytnost, není to alternativa a musíme přejít od slov k činu. V tomto smyslu Odtud jsme zasloužili o to, aby 35 fondů programů byly určeny na aktivity pro, z, pro boji proti klimatickým změnám, čímž jsme šli daleko nad rámec toho, co původně navrhovala komise. Za druhé, digitální ekonomie proto, aby Evropská unie udržela svoji pozici ve světě. Eh, je třeba zaručit naši nezávislost eh, a, proto, a nechceme pokulhávat za dalšími mocnostmi, jako jsou ehm, azijští tygři a nebo spojené státy. A na závěr, důležité zdraví část fondu musíme věnovat právě tomu, abychom eh, potírali rakovinu, ale abychom také zkoumali další vzácná onemocnění. Děkuji mnohokrát pane komisaři, za vaši práci a děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, teď má slovo pan Líze na minutu 30. Děkuji, kolegové. Kolegyně, dovolte, abych tady zdůraznil jenom tři body. Hovořilo se hodně o ochraně klimatu, to mohu všechno potrhnout, ale v tomto programu Eh, velice cíleně se věnujeme také tématu průmyslové výroby bez CO2 a důležité je, když hovoříme o ochraně životního prostředí, abychom hovořili také o tom, jak můžeme být příkladem pro celý svět. A nikdo se k nám nepřipojí, když sice nebudeme mít žádné emise, ale také nebudeme mít žádný průmysl. Proto Christian Eller a další již pracují na tom, jakým způsobem můžeme v Evropě eh, postavit první ocelárnu bez CO2 emisí. Druhý bod, to je téma rakovina, pro mě velmi osobní téma, ale myslím si, že pro řadu z nás, i pro Manfreda Webera, a i pro špičkového kandidáta, který v, Hels- který v Helsinkách ovořil o tom, že jeho rodinný příslušník zemřel na rakovinu. Kristian Ela a já už jsme dlouho hovořili o tom, jakým způsobem můžeme pomoci uh, jiným rodinám, aby je nestihl stejný osob. A tady chceme podniknout konkrétní kroky eh, právě při investicích výzkumu do rakoviny a zejména do výzkumu rakoviny dětí. Děti díky bohu neonemocňují tak často jako dospělí rakovinou, ale když se to stane, je to zlé a spolupráce na evropské úrovni může v této oblasti pomoci, abych bylo stále méně a proto chci poděkovat našemu zpravodajovi Kristianovi Illerovi a děkuji vám všem za pozornost. Boni, u minuto 30. E děkuji pan Boni na minutu 30. Eh, pane komisaři, eh, Eh, eh, vážení zpravodajové, blahopřeji k tomuto programu. Díky rozsahu Horizontu Evropa a věda poprvé eh, může hrát úlohu reálného faktoru v posilování konkurenceschopnosti. Eh, účinnost toho programu eh, je třeba eh, využít k řešení, k zvýšení aktuální síly moderního evropského průmyslu. Je třeba garantovat mix soukromých a veřejných prostředků. Je třeba zapojit členské státy, které dosahují slabších výsledků, nejenom politika a soudržnosti Eh, vede k eh, eh, odstraňování vícerychlostní Evropy, ale i takovýto program. Důležitá je větší otevřenost, zvětší mezisektorové interdisciplinární a přeshraniční spolupráce a vytváření nových sítí vědců a inovací. Takovéto Eh, podmínky mohou eh, zvýšit eh, náklady na vědecký potenciál států, které jsou dnes oddělené od inovativních lídrů v Evropě. Nebude Evropy bez inovací v oblasti Eh, kvality potravy, eh, podpory umělé inteligence sloučí člověkovi a tak dále. Všechno tohle musí být eh, v synergii s jinými fondy, s Fondem regionálního rozvoje, s politikou, sociálního, sociálním fondem a tak dále. Eh, také je třeba inteligentně specializovat výzkum. Polcho chce takto eh, mm, eh, fungovat, má to vícenásobný efekt a Horizont Evropa se stane pákou, na, díky které se zjiší rozvoj na neobyčejnou, na neobyčejnou úroveň. Paní Zovko. Děkuji jako stínová a zpravodajka za DV už jsem zdůrazňoval, jak je eh, toto důležité pro rozvíjící se země a to tež platí pro evropské občany. Eh, program musí vytvářet příležitosti k eh, financování, udržování a, rozvíjení místní společnosti. Můžeme podporovat vynálezce a podnikatele a pomáhat jim v naplňování jejich snu. A musíme jim pomoci také tak, aby mohli prospívat místním. Můžu připomenout Maté Rimece, eh, chorvatského podnikatele. Díky evropské podpoře eh, tenhle eh, ohromující úspěšný mladý podnikatel vytvořil elektronické eh, eh, hybridní eh, automobily, které nejenom získali světovou slávu, ale také to mm, podpořilo chorvatskou ekonomiku vytvořením stovek pracovních míst. Takovýto efekt nechtě inspirací pro Horizon Europe tím, že se zaměří na zvýšení zaměstnanosti a používání eh, vědeckých poznatků v praxi. Děkuji a teď ke každý AI. Pan Faria na minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisáři, eh, eh, drahý pane Moledaš, myslím si, že bylo velice žádoucí, aby inovace byly podporovány, ale nevždy to bylo takto správně zrealizováno. Inovace jsou dobré, ale ne vždy to pak dospěje do stády, kdy ty technologie jsou dostatečně vyvinuté, proto nemůžeme akcizovat, že v oblasti financování z horizontu Evropa zásada inovace vlastně zmizela a zavedla se tam zásada obezřetnosti. To není možné, tak to nemůžeme v inovace podporovat. Potřebujeme změnu paradigmatu, stejně tak jako například v případě užívání fosilních paliv a některých zemědělských praktik. Nemůžeme tady jít proti zásadě inovace. To už není politicky obhajitelné. Já tedy doufám, že nakonec inovace vyhrají, protože tady vždy hovoříme o veřejném zájmu. Například v případě zdravotnictví tady máme mechanizmy, které vedou k tomu, že se zrychlí vlastně vývoj až do té fáze, kdy se dostane na trh. Zásada obezřetnosti, ano, tady samozřejmě musíme hodnotit náklady a užitek, jistě, ale ne přehnaně. Potřebujeme i také zde impulzy pro další výzkum a vývoj, tak aby se analýzala rychlým způsobem dobrá řešení. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Marias, prosím, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Říká se, že je lepší už něco provést pozdě než nikdy. Evropská unie pozdě pochopila, že konkurenceschopnost eh, evropské ekonomiky se musí opírat o inovace a o nové technologie, a ne o to, že se budou snižovat platy, což je logika ke které byly nuceny jeho evropské země, například Řecko a další. Nyní je třeba, abychom udělali skutečné pokroky v investicích. Pouze pokud budeme dobře investovat do technologií, můžeme obstát mezinárodní konkurenci a budeme mít dobré technologie, které budou sloužit lidem, občanům. Například je třeba, abychom se více věnovali oblasti zdravotnictví a potřebujeme rovnoměrné rozdělování peněz pro podporu výzkumu. Inovace nesmí mít záminkou pro masová propouštění. Například německý telekom v Řecku chce propustit 7 tisíc pracovníků ve své ceřené společnosti, která v Řecku působí oče. A my v Řecku tam čelíme celé řadě negativních fenomenů. Je třeba, abyste se otázce věnovali. Děkuji pan Zorinu na jednu minutu, děkuji mnohokrát, pane přece Je dobré, že tento parlament schválil program, který zavádí a eh, implementuje eh, program Horizont Evropa a eh, s oblastmi, jako je digitální Evropa, které se taky bude ještě hlasovat. Eh, mnoho věcí jsme, mnoho jsme dostali, zejména té konvergence mezi konkurenceschopností a kohezí. A také je důležitá, že každá země, každá oblast Unie Evropy bude mít z tohoto užitek. Dále inkluze a snížení asymetrii, to je důležité, nebo to posílí naši vnitřní schop, kapacitu a schopnosti a e, eh, takto se tedy pojeví naše zásady, náš hlas uvnitř Evropské unie. Podaří se nám ale také, eh, jak si posídat Evropskou unii z hlediska mezinárodní konkurence a decentralizovat eh, náš výzkum a vývoj. Co se týče veškerých prošestů, které se základí eh, tak jsou, myslím, dobré proto, protože jsou v souladu s našimi hodnotami, které sdílíme v Evropské unii. A pak je samozřejmě důležité, že zde máme projekty, které se e, e, vlastně věnují boji s klimatickými změnami a dále, to je velice důležité. Soustředíme se na osoby, na člověka, když tady vytváříme ty strategie pro inovaci a výzkum. A to je výborné. Proto, pane komisaři, já vám blahopřeji, blahopřeji také oběma zpravodajům. Je velice důležité, abychom program podpořili. Děkuji mnohokrát, děkuji. Paní Děkuji, paní předsedkyně, eh, pane předsedo, eh, a rovnou poblahopřeji eh, jak oběma zpravodajům a panu komisaři k přijetí nového rámcového programu ještě před evropskými volbami, protože to teď um- umožní hladkou implementaci řady mechanismů a procesů a nástrojů k financování. Já jsem ráda, že parlament vzal ten problém a propasti v oblasti inovací a výzkumu v Evropě vážně, protože dlouho tady byly uzavřené kluby a teď je důležité, aby se to otevřelo i těm méně výkonným členským státům. Myslím si, že to je cesta vpřed, pokud opravdu chceme Evropskou unii, která eh, rozvine moderní eh, konkurenceschopnou a eh, trvalé udržitelnou ekonomiku. Je třeba vytvořit zvláštní iniciativy tak, abychom si zachovali stávající eh, nadané eh, talenty vědecké a přitáhli eh, slibné mladé nové talenty. Pomáhání členským státům v oblasti výzkumu a inovací je otázka a sdílené odpovědnosti a toho, abychom si to vzali za své a důležité aby Evropská unie rozhodně jednala. Děkuji, pan Howard. Pane předsedající, děkuji vám slun eh, v eh, místnosti eh, během debat o programu Horizont byl dán pozicí britských institucí, které tak zásadně přispěly k předcházejícím programům. Není to chyba zpravodajů nebo vyjednávačů, že Brexit stále ještě není vyřešen, ale je docela jasné, že tato britská vláda se bude snažit bez ohledu na výsledek Brexitu se zásadně zapojit do tohoto programu. Jediná hrozba je extrémní Brexit, který hlásají proti vědečtí poperači klimatu, ale i já s radostí říkám, že vědecká excelence je, je i skvělé kritérium pro vydávání peněz v rámci tohoto programu příspěvek eh, eh, z špičkových britských vědců eh, pomáhá k zlepšení tohoto programu a zvýšení jeho úspěchu. Děkuji. Pan Kosta není tady, takže paní Tomašič, prosím. Děkuji vám, pane předsedající. Vytvoření Horizon Europe a dodatečné investice v oblasti vědy a výzkumu. Těm je třeba za tleskat. Evropa musí investovat více, tak aby byla konkurenceschopná. V, oblasti, v této oblasti může Evropa opravdu přinášet hodnotu, ale určitě se nedobereme dostatečného účinku, pokud se podle zásluh nebudou odměňovat tedy vědecké výsledky. Většina projektů financovaných ERC jde do nových, do starých členských států a méně eh, rozvinuté eh, státy dostávají jenom drobky. To se musí změnit. A ze stejného titulu eh, Horizon Europe musí zacházet stejně se všemi členskými státy, respektive vědci jejich. Jedině tak můžeme přitáhnout mladé lidi, aby se stali věci a inovátory a zůstali ve své zemi a tak vytvářeli tam prosperitu, prosperitu, která přispěje k růstu celé Evropské unie. v dokumentu. Děkuji mnohokrát, vážený Pane komisaři, pane předsedo, drazí kolegové, máme tady také kapitoly Potřebujeme více energie. Já bych upřednostnil, kdyby tam bylo Potřebujeme více zdraví. Protože čísla jsou znepokojící. Jeden ze dvou občanů Evropské unie může onemocnit rakovinou a my nemůžeme vytvářet více Evropy s méně zdravým a s více rakovinou lidé a zdraví lidé jsou naše budoucnost. Mě zajímá daleka více zdraví než Brexit. Ten se vyřeší tak nebo tak, ale je třeba aby 75, si uvědomit, že 75% Evropanů se přeje, aby Evropská unie investovala právě více do otázek zdraví. A my bychom mohli učinit víc v tomto ohledu. Jako bývalý pacient a jako prezident skupiny boje proti rakovině vítám iniciativy pro začlenění boje proti rukavinu mezi sedm, pět strategických úloh v Evropě v rámci Horizontu Evropy. Děkuji. A teď dostane slovo pan komisař Mojdaš. Máte slovo, prosím pěkně. Drahý pane předsedo, vážení členové parlamentu, děkuji vám tak mnoho, ehm, velice. Zítra, domnívám se, můžeme začít pracovat na strategickém plánování, na zahajování partnerských iniciativ, abychom zaručili, že v lednu 2021 nový program Horizont Evropa bude plně operativní. To je to, co děláme teď. A dovolte, abych vám řekl, že jsem velice hrdý, že mohu vidět, a toto je vlastně poslední zasedání v tomto legislativním období, že dnes eh, večer si odnesu krásnou vzpomínku, protože od levice po pravici přes střed na vzdory našim rozdílům všichni jste souhlasili s touto dohodou Eh, všichni jste eh, řekli, že skutečně můžeme něco učinit, abychom pomohli eh, výzkumníkům, vědcům, aby se zlepšil život našich dětí. Takže tato nádherná vzpomínka na dnešní večer mi zůstane. Děkuji vám všem. Děkuji i těm, kteří jsou za scénou a kteří tak usilovně pracovali na tom, aby to bylo umožněno. Děkuji vám z hlouby svého srdce. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A teď má slovo pan zpravodaj Nikada. Nemáš slovo na dvě minuty. Hm. Děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří se dnes vzali slovo a, a kteří uvedli, že Eh, jsme byli eh, schopni eh, začlenit do textu návrhy stálých výborů a ukazuje to, že parlament byl v tomto tématu opravdu pozoru hodně zajedno. Děkuji Kristianu Hellerovi za skvělou spolupráci a za otevřenost. Chci poděkovat velvyslanci Vančuovi, protože nám pomohl dostat se z obtížné situace a konečně jsme se dostali eh, k tomuto projektu. Eh, pane Moraš, eh, ta poslední slova jsou pro vás. Vím, že stávající komise bude v úřadu do dubna příštího roku. Takže dobrá zpráva je, že máte před sebou rok a během tohoto roku vás budeme žádat o několik věcí. Prosím, postarejte se o to, aby program Horizon Europe nebyl ovlivněn byrokracií, takže prosím, seškrtávejte eh, tu byrokracii tak, aby věci mohly řešit eh, výzkum a eh, co nejméně museli papírovat, co nejvíce omezujte období, během kterého věci mohou se dostávat do programu a bude, se, eh, bude, bude velice dobré eh, zahájit také eh, a informační kampaň, použít fondy na technickou pomoc, protože země jako Rumunsko a mnoho dalších zemí potřebují ty informační kampaně. Musí všichni vědět, jak požádat o peníze z Horizontu Europe, jakými postupy a, a co z toho budou mít. A já vám musím říci, že doufám, že budu v příštím parlamentu a, a od letošního podzimu se postarám o to, a, a, by tyhle věci opravdu se naplnily, protože tahle e, věc, naše práce, e, musí mít praktické důsledky hned po zítřejším hlasování. Mnohokrát vám děkuji za vaši podporu. Děkuji a teď pan e, zpravodaj Heller, dvě minuty. Prezident. Vážený pane předsedo, příležitosti dnešní rozpravy a zítřejšího hlasování o programu připomněnout, že bohužel Evropa je tím ostrovem, kde ty představy o evropském osvícení, představa svobody vědy, že v podstatě jediný, jediný ostrov Evropa, kde něco takové existuje. Když se podíváme, co se děje v USA, kde tam vlastně vláda říká, že se nesmí provádět věda v oblasti klimatických změn, a ani v jiných zemích tohoto světa není svoboda vědy. Dnes bychom si měli připomenout, že když jsme máme tento program, tak je to vlastně úkol do budoucnosti, aby se bojovalo za svobodu věd a že to je jeden z nejdůležitějších úkolů Evropské unie. Musíme na to nazírat v globálním kontextu, že tento evropský příklad je velice důležitý pro mnoho vědců na celém světě. Druhá věc je důležité ještě jednou zdůraznit, zejména nyní v době Brexitu, že nezávisle na tom, jak dopadne konečné rozhodnutí Velké Británie, a my z toho máme velké obavy, z toho, jak to nakonec dopadne, samozřejmě Velká Británie vždy bude patřit do evropského výzkumného společenství. My E, tady vlastně trošku to připodobně Velké Británie 19. století. Jsou tady určitá politická rozhodnutí, ale solidarita s anglickými věci a výzkumníky s Oxfordem a Cambridgem zde je a musíme učinit vše, co je v našich cílách, abychom udrželi Velkou Británii co možná nejbližší Evropě. Poslední věc. E, u příležitosti projevu v parlamentu parlament a také zpravodajové se často kloní k tomu, že eh, zejména zdůrazňují veškeré úspěchy a vlastní úsilí, ale mm, v dnech, kdy se hovoří velice často o komisi, jakožto abstraktní byrokratické instituce, bych já rád zdůraznil, že Karloš Moedeř, jakožto komisař pro výzkum, byl velice důležitý. Předložil velice ambiciozní program, někdy byl eh, více ambiciozní než vlastní zúčastněné strany. A proto pro nás bylo skutečným potěšením, Samozřejmě také důležitým úkolem doplnit tento ambiciozní program, ale v zásadě toto je náš společný výkon. Evropa jednala rychle, rozhodně a s velkou odvahou hledí do budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát. Tím jsme ukončili rozpravu a další bod na našem programu se týká zprávy Danty, dozor nad trhem a soulad výrobku. Nejprve má slovo pan zpravodaj na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, paní komisařko, po mnoha letech a po té, co v roce 2013 zůstal stát eh, příslušný balíček, získáváme nová pravidla pro efektivnější fungování Evropské unie. Umožní nám modernizaci systému v Evropě pro zaručení toho, že koneční spotřebitelé budou dostávat bezpečné výrobky a že bude existovat eh, lojální soutěž hospodářská, protože často jsme konfrontováni z padělky, zejména v oblastech, které mají dopad na náš život. Například více než 25 hraček, více než 50 elektrospotřebičů nesplňuje bezpečnostní požadavky a požadavky na informovanost spotřebitele. Stále více produktů je paděláno. To se týká zemí Výroba to je jedna z nejdůležitějších forem nekalé hospodářské soutěže. Za těmito čísly vězí systém kontroly trhu, který je dosud nedokonalý. Potřebujeme lepší dohled nad trhem, dolaďování na evropské úrovni. Potřebujeme takový systém, kde 500 národních úřadů prostě koná a neexistuje dobrá komunikace mezi nimi. Při eh, implementaci návrhu komise jsme pracovali jako parlament na mnoha frontách. Já se zmíním jenom o několika z nich. Jednou z přidaných hodnot návrhu nařízení jsou ustanovení týkající se Eh, referenčních osob a u